Herzlichen Dank. Dámy a pánové, srdečně vás zde vítám. Jsem rád, že zde jste. Zastoupení, aspoň jako někteří jednotlivci, o to rychleji to půjde. Doufám, že budete souhlasit s tím, že prohodíme na našem programu bod číslo 3 a bod číslo 4, takže pokud nejste proti, prohodili bychom tyto body a co se týče hlasování, tak budeme hlasovat nejprve o devítce. A co se týče bodu 11, španělskou ministrině naradí Secretary of State for Research. To prostě tak bude. Takže pokud souhlasíte, tak Tímto jsme schválili program a nyní se dostáváme k bodu číslo 3, bývalá čtyřka, posilování chemické, biologické, radiologické a jaderné bezpečnosti v Evropské unii. Akční plán EU v oblasti CBRN. Tam budeme vypracovat stanovisko a je to pod vedením kolegy Franka, takže já bych mu dal nejprve slovo. Prosím, máte slovo, můžete začít. Je vous rappelle que les dispositions en matière de sécurité intérieure et de protection physique relèvent de la Dámy a pánové, Dovol by si připomenout, že eh, vnitřní bezpečnost spadá do kompetencí jednotlivých států. Nicméně spolupráce a harmonizace v Evropě jsou velmi důležité a proto Evropský akční plán v oblasti chemické, biologické, radiologické a jaderné bezpečnosti který označujeme zkrátkou CBRN, významným pokrokem v oblasti boju proti teroristické hrozbě po 11. září. Zásadním cílem tohoto balíčku opatření v oblasti CBRN je více než 100 dílčích opatření. Jde o to, aby úsilí jednotlivých členských států v této oblasti bylo podpořeno a aby vznikl rámec pro lepší spolupráci mezi zapojenými veřejnými i soukromými místy. Míč je nyní na straně hřiště členských států. My jako europoslanci bychom je měli podnítit k tomu, aby tento plán eh, aplikovali rychle a účinně. Od sdělení Evropské komise již uplynul rok, je to ze 24. června 2009 a rok je dlouhá doba. Od té doby nepadlo jasné politické slovo z naší strany možnost, že zbraně hromadného ničení by se dnes mohly dostat do rukou teroristů, je jedna z nejvýznamnějších bezpečnostních hrozeb v Evropě. Přestože v Evropě zatím nebyl masivní útok CBRN, musíme být připraveni na nejhorší. E, vytvoření tzv. špinavé zbraně z e, radioaktivním materiálem znamená velké ohrožení zdraví a životního prostředí. Eh, různé útoky v USA nebo útok v tokijském metru to dokládají. Je důležité, aby veřejný sektor postupoval účinně. Evropský plán upřednostňuje racionální přístup k boji proti CBRN. Vycházíme zde ze tří bodů prevence, detekce a reakce. To musí být základ všeho. Potřebujeme dobrou politickou vůli, praktickou realizaci a aplikovaný výzkum. Chci se zasadit o to, aby EU ještě posílila své mezinárodní úsilí tak, aby se posílily normy pro nešíření jaderných zbraní, hlavně co se e, týče omezení a zákazu obchodování s jaderným materiálem a i s biologickým a chemickým. V rámci výboru ITRE chci apelovat na návrhu našeho stanoviska na inteligentní spolupráci členských států. Některé už jsou v této oblasti rozvinutější, co se týče C. BRN. Místo, abychom se dublovali a pracovali roztříštěně, měli bychom si navzájem otevřít laboratoře dát dohromady naše zkušenosti a posílit naše kapacity. Domnívám se, že je skutečně na čase, abychom provozovali skutečnou evropskou politiku v oblasti civilní ochrany. Musíme zde vycházet ze společných standardů a také certifikací. Často je tomu tak, že naše podniky nejsou schopné například v USA nebo v Číně uzavřít smlouvy, protože v těchto zemích jsou velmi přísná pravidla, která naše podniky nejsou schopné splnit. Měli bychom udělat něco podobného, vytvořit vlastní kritéria, aniž bychom náš průmysl zatěžovali eh, kontraproduktivními opatřeními. Znamená to ale také aplikovaný výzkum v oblasti CBRN a dát mu větší váhu. Než eh, budeme vchod drahý program, měli bychom vyhodnotit stávající technologie, jejich výkonnost a ověřit je prostřednictvím pilotních programů a uvést je na trh. A poslední téma, pane předsedo, s ohledem na nezbyt, Měli bychom se zaměřit na společná vzdělávací centra. Měli bychom tak strukturovat naše vzdělání v dané oblasti a chci také apelovat na strukturovanou spolupráci s mezinárodními partnery. Dámy a pánové, očekávám s napětím vaše podněty k předloženému. Děkuji. Děkuji vám. Nyní kolega Enšu, stínový zpravodaj socialistů. pentru acest raport de opinie. Děkuji vám mnohokrát. Já jsem stínovým zpravodajem za skupinu socialistů. Je pro mě velmi potěšující spolupracovat s panem Gastonem, pravodajem a se všemi kolegy, kteří mají o toto téma zájem. Tady existují dva kroky k regulaci a koordinaci aktivit CBRN. Sdělení komise bylo vydáno před rokem. Členové rady ho už přijali příslušná opatření a nyní se nacházíme ve stádiu implementace. Komise o implementaci v roce 2011 vydá zprávu není možné se vyhnout krizím. Byli jsme svědky šíření prosečí chřipky, zemětřesení v Haiti a katastrofy v Mexickém zálivu. My je sice nemůžeme vymítit, ale můžeme minimalizovat rizika s takovými to jevy spojená. Nyní také musím zdůraznit některé záležitosti, na které bychom se měli ve zprávě zaměřit. Pan Gaston říkal, že je třeba zdůraznit důležitost výzkum a vývoj, zvláště s ohledem na produkty CBRM. V případě prevence především, protože se jedná o naší schopnost dostat výzvám, které před nás kladou teroristické skupiny. Je možné výzkum provádět prostřednictvím sedmého rámcového programu, jak navrhuje komise ve svém sdělení. A prevence CBRN teroristických útoků Tady by bylo asi užitečné vytvořit spolu s Europelem eh, databázy o všech substancích CBRN, abychom mohli sledovat nelegální obchod s těmito materiály. Také bychom měli monitorovat všechny teroristické akce, kde se vyskytl CBRN materiál. Komise by také měla využít všechny možnosti, které skýtá internet a uvědomit občany o opatřeních, které mohou přijmout sami, pokud by nastala nějaká pohotovostní či nouzová situace. Je třeba také monitorovat nelegální webové stránky, které nabízejí CBRN materiál a podává o nich informace. Policie musí mít povědomí o tom, co se děje v oblasti výzkumu a musí konzultovat tam, kde to přísluší podle Lisabonské smlouvy. Využití materiálu CBRN má velký dopad na životy občanů a my bychom měli mít možnost reagovat na jakýkoliv incident. A také je řešit ve spolupráci se všemi členskými státy. Děkuji a nyní Paul Rybik. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu Frankovi, protože si myslím, že právě bezpečnost pro nás hroje obvláště velkou roli. A Evropská unie by zde měla převzít více odpovědnosti. A myslím si, že komise se vydala správnou cestou že je důležité podívat se na to, jakým způsobem bychom mohli mít více prevence v těch možných oblastech ohrožení, jaké nové metody zavést a podívat se na to, jak se členské státy navzájem sami od sebe mohou poučit. A samozřejmě potřebujeme eh, tedy zjistit možné eh, problémy, vypracovat jisté vzájemné postupy, tak aby to neleželo pouze na jedné členské zemi, mít tedy vzájemné hodnocení, tak abychom opravdu mohli vždy mít správnou reakci. Je třeba připravit nouzové plány a bylo by dobré, aby opravdu Evropa jakožto 27. si srovnala ty nouzové plány, tedy všechny členské státy, aby si je porovnali, abychom tedy viděli, které členské státy mají nejlepší krizové plány, tak abychom se mohli navzájem od sebe poučit. A pravděpodobně by bylo také dobrá, kdyby se, dobré, kdyby se bezpečnostní experti všech 27 členských států sešli v rámci určitého grémia a mohli spolupracovat a aby si tímto způsobem mohli neustále vyměňovat eh, poznatky. Dobrý by byl také jistý systém benchmarků v této oblasti, tak abychom vždy mohli vlastně srovnávat, jak se určité věci vyvíjejí. A co se týče eh, nákladové stránky, i zde bychom mohli v Evropě mohli dosáhnout větší účinnosti. Právě nyní v době bezpečnostní krize bychom se měli zaměřit na, v rámci našich bezpečnostních architektury na to, jakým způsobem bychom měli zakročit v případě, kdy dojde k nějakému problému, tak aby to bylo co možná nejméně nákladné. A jsem velice rád, že pan komisař Ettinger zde navrhl něco, jakým způsobem chceme provádět prevenci v Severním moři. Samozřejmě je to vše s ohledem na tu katastrofu, ke které došlo v zálivu, v Mexickém zálivu. Chci podpořit pana zpravodaje. Myslím si, že to téma je opravdu velice důležité pro nás, pro všechny a samozřejmě pro občany Evropské unie. Děkuji. Uh, next is Mr. Pan Turi. Děkuji, pane předsedo. I Já bych ráda poděkovala panu Frankovi za vynikající odvedenou práci. Souhlasím také s tím, co tady padlo ze strany pana Rubika. Myslím si, že se nechali inspirovat naším vědomím a našimi znalostmi, které jsme získali z naší praxe ohledně toho, co se děje v jiných zemích. Předtím, než předložíme jakýkoliv návrh, Měli bychom zjistit, jaké jsou nejlepší zkušenosti a nejlepší praxe, která by se dala uplatnit na úrovni Evropské 27. Proto bych podpořila návrh pana Rubiga, aby se vytvořila určitá konzultační skupina s experty všech 27 ženských států na téma bezpečnosti a Měli bychom si také vyslechnout něco o tom, jak se organizuje jejich práce a jaká je reakce jejich na náročné situace, které eh, se mohly objevit v minulosti. K dotčené problematice. Tady bych doplnila jednu věc, která je podle mě nesmírně citlivá ale zároveň si myslím, že rozhodně stojí za diskusy. Já nevím sice, k čemu dojde po rozpravě, pro výměně názorů, možná, že budeme, nebudeme překládat pozměňovací návrhy k této problematice, ale určitě bude dobré se podívat na roli, kterou hrají informace v pozitivním i negativním slova smyslu. Informace jsou důležité pro prevenci, tak tak aby zrostlo povědomí občanů o potenciálních rizicích a o tom, jaké nástroje jsou k dispozici pro řešení problémů a ale jak už bylo zmíněno, my jsme měli v minulém roce určité zkušenosti eh, s tou virovou epidemii, virovou chřipkovou epidemii. Tady probíhalo hodně informací. A v naší zemi, a myslím, že i v jiných zemích, typy informací, které se šířily, vedly eh, k takové situaci, že to vyvolalo strach u všech občanů. A vlády se jednoduše uh, rozhodli se vybavit poměrně eh, nadbytečně oproti šíři a hloubce problému. Pochopitelně je to sensitivní oblast, ale měli bychom tyto věci prodiskutovat otevřeně a možná bychom se to mohli snažit zakomponovat jistým způsobem. Děkuji. Komise, pan Hajmac. Děkuji, pane předsedo, mnohokrát. Pochopitelně jsme se zájmem vyslechli všechny příspěvky zpravodaje stínového zpravodaje a všech členů výboru. Pochopitelně sdělení bylo přijato už před rokem a věci se od té doby daly do pohybu. Rada akční plán už schválila na konci minulého roku. Asi bych mohl členy výboru informovat o tom, že poradní skupina už zasedla poprvé v únoru letošního roku. Tam jsou experti členských států, kteří mají pomáhat komisi a pomáhají také členským státům v implementaci akčního plánu. Je to velice důležitý orgán, který řeší otázky, které nastolili členové. Také jsme vytvořili podskupiny, které se zaměřují na jednotlivé oblasti akčního plánu, abychom získali co nejlepší možnou expertizu ze stran členských států. Taky se snažíme zajistit, abychom měli výzkumnou agendu, která jde ruku v ruce s těmi experty a to také v rámci soukromo-veřejného partnerství, jak asi všichni dobře víte. Budeme se těšit na vaše diskuse a na všechny vaše připomínky a nám se momentálně zdá, že všechny otázky, které jste tady na stole, můžeme podpořit, takže tím bych skončil. Darf mich bedanken damit. Děkuji. Tímto jsme ukončili tento bod na pořadu jednání. Ještě jednou poukazy na to, že se k tomu ještě v červenci vrátíme a dostáváme se k dalšímu bodu. Jde o otázku evropské normalizace. Pan Bytikofer se k tomu již vyjádřil. Dnes chceme si ho vyslechnout ještě jednou, protože potom zítra o tom budeme hlasovat. Tedy prosím, dávám slovo panu Bytikoferu. Děkuji, pane předsedo. Nudné téma standardizace se stává žhavým tématem. Tento týden už se to konaly dvě snídaně, na nich se toto téma diskutovalo. Bylo tam celá řada zástupců hospodářského sektoru, dnes například Intergroup pro malé a střední podniky. Dnes se konalo také velmi dobré slyšení ve výboru IMCO, kde jsem se dozvěděl ještě mnoho nových věcí. Na základě této zkušenosti i na základě rozhovorů s různými kolegy a kolegyněmi eh, mohu říci, že mám dojem, že některé body, které jsem se snažil zde sepsat, eh, se skutečně setkávají s ohlasem. Důležité je otevřeně vystupovat, eh, že otevřeně zaznívá hlas malých středních podniků, aby se zohledňovaly principy VTO, zvláště je to princip transparentnosti a otevřenosti. Dále také opakovaně zaznělo, že je důležité, aby se zapojili nejrůznější aktéři na vnitrostátní i na evropské úrovni adekvátním způsobem pohledu malých a středních podniků jsou problémy hlavně ve třech oblastech. Jsou to náklady, složitost standardů a potom je to otázka zapojení a přístupu. Téma náklady. Zde je velice důležité, aby existovaly balíčky standardů za zlevněné poplatky a aby byl umožněn přístup k online schrnutí, která by byla zdarma, tak, aby bylo také možné se online zapojit do diskuse o standardech. To je také důležité, aby se snížily cestovní náklady v této oblasti. Dále je důležité, aby se standardy zjednodušily, zvláště co se týče počtu odkazů, které ve standardech a normách existují by se tento počet snížil. Dále bych chtěl poukázat na to, že na dnešním slyšení v výboru IMCO asi z dobrého důvodu zaznělo, že v oblasti standardů ta spolupráce vědy a výzkumu, spolupráce s akademickým světem a vzděláváním je něco, co by se mělo výrazně posílit. Poslední poznámka, pane předsedo, je technického charakteru u bodu číslo 10 jsem poukázal na to, že by bylo vhodné, kdyby se komise poukázala koordinovat eh, standardizační aktivity s našimi mezinárodními partnery. Eh, to slovo coordinate bylo do Němčiny přeloženo jako abstimmung, odsouhlasení. Myslím si, že ten překlad je zavádějící a spíše by tam mělo být slovo koordinírung v Němčině. Děkuji. Ano, to již bylo opraveno a nyní, pane Jan Tuntov. Chairman. Pane předsedo, De, nejprve mi dovolte vzdát hold práci pana Butikofra, protože jeho návrhy skutečně posílí evropskou standardizaci a vítáme jeho snahu ztransparentnit a otevřít tento proces. Začlenění všech zainteresovaných stran je důležitým krokem k tomuto cíli a je třeba zajistit, aby environmentálně spotřebitelské organizace se byly vyslyšeny v tomto procesu. Je také důležité zajistit supervizi standardů Měli bychom také vytvořit eh, kritéria způsobilosti pro orgány, které nastolují standardy a toto je nejlepší možný nástroj za tímto účelem. V neposlední řadě bychom měli zajistit správné informační toky s ohledem na standardy a také bychom měli uvažovat o možnostech šíření informačních kampaní. Děkuji. Frau Tikau als nächste. Jako další paní Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-l felicit pe colegul Butikofer pentru Děkuji. Chtěla bych nejdříve poblahopřát panu Bitikoferovi za jeho stanovisko. A také bych mu chtěla poblahopřát za to, co dnes dopoledne bylo řečeno v rámci slyšení IMCO. Myslím si, že to je přesně taková akce, které bychom měli pořádat častěji, protože mám pocit, že celá ta problematika normalizace není v Evropě příliš známá, ale je to důležité pro dobré fungování vnitřního trhu a také pro konkurenceschopnost v Evropě. A proto si myslím, že Pomocí tohoto stanoviska bychom měli požadovat od komise, aby celý proces urychlila, aby tedy urychlila proces přijetí tohoto sdělení. Jde tedy o sdělení o evropském normalizačním systému, které by měl být silněji integrovaný. Je to sdělení, které je v úzké souvislosti s normalizačním balíčkem a je velice důležité, aby opravdu si komise vyjasnila, jaká přesná opatření tam musí být. A samozřejmě to souvisí i s akčním plánem, který potřebujeme vedle toho sdělení. Tak, abychom měli více integrovaný normalizační systém, který bude fungovat účinněji. Potřebujeme lepší přístup k normám, zejména pro inovativní podniky. A navíc je důležité, aby byla posílena úroha Evropské unie jakožto něče, eh, orgánu, který se stará o vytváření mezinárodních norem. Rovněž potřebujeme nezávislé financování aktivit, které s tímto souvisí. Ráda bych se připojila k panu Bitykoferovi, který řekl, že náklady na tyto normy jsou částečně příliš velké, zejména pro malé a střední podniky, které pracují inovativně a mají velice dobré nápady. Ale bohužel často nemají odpovídající přístup k evropským normám. A ty jsou samozřejmě zejména důležité hlavně pro průmysl. Souvisí to s konkurenceschopností, s překážkami v rámci konkurenčních aktivit. Proto je tedy důležité normy znát a respektovat. A na závěr bych ráda podotkla, že je důležité zabývat se tímto sdělením. V rámci dopoledního semináře jsme viděli, že zatím neexistuje dostatečná spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými instituty a normalizačními úřady v Evropě. Univerzity by se na tomto poli měly silněji angažovat, tedy na poli vypracovávání norem. Já jsem toho mínění, že náš výbor by měl mít pravidelně informován ze strany komise o mandátech, které byly rozdány v rámci normalizačního procesu. Jsou to mandáty na dva roky, které uděluje komise a jejich cílem je provádění normalizační práce a je s tím spojeno i financování. Ještě jednou vám blahopřeji, pane Bytykofere. My jsme přeložili některé pozměňovací návrhy, ale opravdu se tam jedná pouze o jakési obohacení tohoto textu a rovněž chceme posílit roli normalizační práce v Evropě. Děkuji, paní Rybik. Pan Rybik. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice rád, že o tom nyní takto diskutujeme, protože normalizace, stejně jakožto patenty, jsou velice důležité pro malé a střední podniky. Je to důležité proto, aby mohli využívat technologické znalosti. A důležité je, aby pro využívání těchto technologických znalostí existovaly odpovídající standardy, protože toto je vše důležité pro inovaci. Doposud jsme slyšeli, že jeden z hlavních problémů je nalézání to, těch správných norem, těch správných standardů. Proto by si měla komise eh, rozmyslet, jakým způsobem bude v budoucnosti možný rychlý přístup k normám přes internet. Tato možnost by měla být zejména u těch abstraktů, toho schrnutí norem, by mělo být eh, v dispozici vícejazyčně, tak aby opravdu každý měl v Evropě k normám přístup. Druhá poznámka se týká um, výstavby normalizačních organizací a jejich struktury. V dnešní době máme různé normalizační organizace, různé kvality a kvantity a měli bychom si možná uh, rozmyslet, zda by nebylo dobré to určitým způsobem notifikovat a mít cít jakýsi jednotný standard ze strany členských států, který by doplňoval právní rámec komise. Týkalo by se to samozřejmě i parlamentu a odpovídajících odborných ministrů. Po takovéto notifikaci by se přistoupilo k akreditaci takovýchto institutů a tímto způsobem by se zajistila kvalita. A potom by měla existovat jakási certifikace, tak abychom opravdu zajistili kvalitu těch normalizačních institutů. Důležité je si vyjasnit, v jaké oblasti chceme vzájemné uznávání a v jaké ne. Zda tedy pokud dojde k uznání v jedné členské státě, zda to bude automatické v dalším členském státě či ne. V tomto případě tedy by docházelo k tomu, že v druhém státě by již byl někdo, kdo je odpovědný pro prosazování určitých strategií. Co se týče normalizačních úhradů na evropské úrovni, zde je důležitá harmonizaci a možná by bylo i smysluplné mít jakési dva systémy, které by si navzájem konkurovaly, protože pro malé a střední podniky je zejména důležité, aby získali přístup k normám rychle a za nízkých náladů, nákladů. Děkuji. A nyní pan kolega Lange. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád navázal na to, co zde řekla paní kolegyně Tykau. Pane Bytykofre, Možná, že bychom měli přeci jen ještě eh, ve výzvě komisy dát takovou obecnou formu normalizační politiky v EU, tak aby eh, se toto téma co nejrychleji nastolilo, protože máme celou řadu otázek, které zde také zazněly eh, v jednotlivých bodech a jsou to otázky, které potřebují obecnější reformu a měli bychom možná více zatlačit na to, aby zde komise něco podnikla. Jde například o tu otázku, jak pracovat s evropskými normami v globalizovaném světě takovým způsobem, aby to posílilo evropský průmysl. Rovněž jde o to, aby normalizační procesy byly rychlejší. A také je to otázka mandátů, kterou bychom měli promyslet, abychom skutečně rychlým způsobem umožňovali vytvoření příslušných norem u technologických inovací. My jsme například zde hovořili o elektromobilech a člověk může jenom kroutit hlavou nad tím, jak pomalý je proces normalizace. Od eh, zástrčky až po infrastrukturu. A to v souvislosti s technologií, která má znamenat budoucnost pracovních míst a průmyslu v Evropě. Takže zde je ta otázka udílení mandátů a rychlé realizace norem, to je něco, co by tento balíček měl také zohlednit. A potom mám ještě jednu otázku, která se týká nákladů. Samozřejmě malé a střední podniky, to je pro ně velmi složitý systém, mělo by se to zjednodušit, ale u těch nákladů Nevím, zda je to skutečně tak velká bariéra. Pokud jsem správně informován, tak pravidla u malých a středních podniků jsou normy, které se jich dotý, dotýkají řádově finančně několik tisíc euro. Samozřejmě, když je realizována určitá norma, tak to znamená také ekonomický zisk. Takže já se chci zeptat, zda jsou náklady skutečně ústředním problémem. Děkuji, pane předsedo. Ano, to byla dobrá otázka, není paní Satory. Grazie, presidente. E... Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, souhlasila s většinou toho, co tady padlo ze strany kolegů do velké míry a myslím si, že bychom měli využít možnosti, kdybychom projednali věci na začátku této diskuse, protože v, na podzim se plánuje celá řada zpráv na toto téma ve výboru pro průmysl, pro vnitřní trh a uh, nás trápí především jedna věc, která je v návrhu kolegy. A to je věc související s náklady. A pak, kromě toho, zvláště když mluvíme o malých a středních podnicích, problém, který musí řešit oni zvláště proto, že na evropské úrovni se objevují všechna ta nová pravidla. A řešení, které by nastolilo jasnou povinnost zjednodušit pravidla, by bylo cílem, který by stálo za to sledovat co se návrhu týče, já bych asi reagovala na ten poslední. Koordinace s mezinárodními partnery, zejména Spojenými státy. Myslím si, že toto by měl být běžný postup, takové obecné pravidlo, kterého bychom se od nynějška měli držet. Uh, My přijímáme nová pravidla v Evropě a měli bychom mít také povědomí o tom, co se děje v jiných zemích, protože by to mohlo znamenat, že náš průmysl bude vlastně trestán. A my bychom měli vědět přesně, co to znamená a měli bychom vědět, jestli naše volba je ta nejlepší. Takže musím poděkovat za tento desátý bod, který by měl být všeobecným pravidlem a nesouplatňovat jenom čas od času. Pan kolega Weber, prosím. Děkuji. Já bych chtěl také poblahopřát panu Bitykoferovi za jeho skvělou zprávu a za způsob, jaký jim vůbec eh, k této zprávě došlo. Normy, které stanovujeme, platí samozřejmě i pro zboží a služby, které k nám přicházejí z třetích zemí, tedy pro dovozy. Z tohoto pohledu existují i jsou v podstatě jakýmsi druhem opatření na ochranu spotřebitele. Já bych se rád zmínil, a je to takový dodatek k tomu, co řekli mé, mý předřečníci, možná se to ne zcela úplně týká zprávy pana Bytykofera, protože mi jde o otázku kontrol. Kdo bude kontrolovat a podle jakých postupů? Je možné znásobovat normy a pravidla, to je jistě potřebné, ale já zjišťuji, že kontrolní postupy v Evropě nejsou dostatečné. Například, když to srovnáme s našimi partnery v USA a v rychle rostoucích ekonomikách. Často existují normy, které jsme zavedli, ale vůbec nevíme, zda jsou vůbec dodržovány. Protože ta kontrola je nedostačující. Takže já zde mám jistě obavy, které se týkají normalizační činnosti v Evropské unii. Proto se tedy ptám, jaké máme kontrolní postupy v Evropě, co nám může zaručit, že normy, které stavu, stanovíme, budou dodržovány také u zboží a služeb, které do Evropy přicházejí. Děkuji ještě jednou pan Golga Bitikofer a pak komise. Děkuji. Děkuji všem kolegyním a kolegům za jejich příspěvky. Dovolte mi, abych krátce zareagoval na několik málo otázek. Paní Weissenhorn, která za toto téma zodpovídá v rámci komise, v rámci DG Enterprise dnes dopoledne jasně řekla, že komise plánuje na podzim anebo nejpozději začátkem příštího roku Pan Tajány hovořil o tom, že koncem tohoto roku bude předložen balíček k tématu standardizace. Takže to eh, bude širší, než co je zde v našem stanovisku. A pane Lange, až budeme mít k dispozici tento balíček, tak se budeme moci podívat na to, zda je to dostačující. To, co se odehrává nyní, to je proces, eh, který zahájil kolega Kožušník z České republiky právou z vlastního podnětu s cílem, aby Evropský parlament přispěl k onomu standardizačnímu balíčku. K vaší otázce, zda ústředním problémem jsou skutečně náklady, bych řekl toto. Nemyslím si, že náklady jsou tím základním primárním problémem ale podle toho, to, co například říkal dnes pan Gocojány z Norma B, je to jeden z celé řady problémů. Jeden problém je problém zapojení. V některých členských státech malé a střední podniky jsou zapojené dobře, jinde méně. Druhým problém je přístup k normám a vůbec pochopení pro normy. O tom už hovořil pan Rubik. A třetí problém je skutečně problém nákladů. Tam ani nejde o to, že by měly být všechny normy k dispozici zdarma a že by tak musely být k dispozici. To by narušilo určité obchodní modely a zničilo by to obchodní modely, které sami o sobě jsou smysluplné. Ale například v, oblast, eh, v organizaci DIN jsou nabídky pro malé a střední podniky, určité normy, které je možné jak v balíčku prodat za určitou zvýhodnou cenu. A to je důležité. A také to snižování vzájemných odkazů. To je něco, co hraje důležitou eh, roli v souvislosti s malými a středními podniky, co chápou jako problém. Není to tedy eh, jednokolejná záležitost, ale náklady hrají svou roli. A nyní pan Weisenhorn za komisi, prosím. Já chci říct, že souhlasím s tím, co říká pan Botekofer budeme mít standardizační balíček. Momentálně se plánuje i určitá akt, činnost a právní akt do konce letošního roku. Um, možná bych zdůraznil jenom některé věci. Jestli tomu dobře rozumím, tak uh, vám jde o to, abychom jednali rychle, ale um, myslím si, že je to proces, který se bude průběžně vyvíjet. Um, my vlastně chceme od standardizace něco nového. My chceme, aby standardizace se napojila na evropskou legislativu. Ona totiž existoval jasný rámec, mandát pro harmonizované standardy pro naplnění legislativy pro nový přístup, ale náhle říkáme, že chceme spolupracovat s evropskými standardy amortizačními organizacemi, abychom šli prostě daleko dál, než je momentální působnost. A proto se říká, musíme změnit postup. Ano, jistě, ale nejprve to musí všichni pořádně pochopit. Všichni to musí odsouhlasit a možná, že ani nemusí eh, proběhnout nějaká právní změna, ale mohli bychom se podívat na stávající nástroje předtím, než proběhne nějaká velká revize, protože momentálně standardizace demokratizační proces funguje docela dobře. Měli bychom tedy dělat ty věci opatrně a ne hned něco ničit. Ale řekněme si to jasně. Chceme něco nového. Chceme, aby standardizátoři dělali něco nového ve spolupráci s evropským právem, a tady to je nová výzva. Jak už jsem říkala, tyto diskuse teď budou zahájeny ale musí to být proces ze zdola nahoru. Uděláme to spolu s podniky, eh, se standardizátory, tomu nedomenuje komisi tento proces. Je to proces, který probíhá ve spolupráci se danými subjekty. Čili eh, pokud mi dovolíte osobní poznámku, tak to jsou věci, které bychom měli brát v tomto ohledu na vědomí. Děkuji a rád bych řekl, že zítra v 17 hodin je termín pro dodání pozměňovacích návrhů, tak toto bylo dohodnuto, takže prosím, abyste tuto lhůtu dodrželi, abychom zvládli zajistit příslušné překlady a další činnosti. Takže já vám děkuji a tímto končím tento bod našeho pořadu jednání a tímto končí naše zasedání. A můžete jít na jiná zasedání a Prosím kolegy koordinátory, aby zde zůstali s námi, protože bude plynule navazovat schůze koordinátorů a sejdeme se zde potom opět všichni zítra.